Herzlichen Dank. Vážení kolegové a kolegyně, děkuji vám za milé přivítání. Mluvám se za spoždění. Byl jsem dnes ráno na Kosaku v Den Hágu, kde jsem vysvětloval pozici EPP k otázce uprchlíků. Byla to akce, která byla zvlášť zajímavá. Eh, hovořili jsme také o parlamentní kontrole Kosaku, vnější a bezpečnostní politiky. A bylo zajímavé, že nechali mluvit eh, někoho z Evropského parlamentu. No. Je to k zamyšlení. Řekl bych, že naše meziparlamentní konference k zahraniční politice fungují lépe než v Kosaku. Tak možná bychom to celé měli nechat uvnitř parlamentu. Budeme hlasovat. Nejprve vytvoření společného seznamu bezpečných zemí. To vlastně hned navazuji. Chci se zeptat, zda má zpravodaj pan Radoš nějaké poznámky? Ne, tak začneme hlasovat. Návrhy 2, 3 a 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 60. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 62 Ne, ne, ne, jsou tam i z jiných frakcí, to nejde. A nebo můžeme unblock hlasovat o všech Schaffhauserových návrzích. Pane Schaffhausere, souhlasíte s tím? Že bychom měli takový Schaffhauserův blok. Kdo je pro? Dobře, tak to tak uděláme. Takže kdo je pro Schaffhauserovy návrhy? Kdo je proti Schaffhauserovým návrhům? Zdržel se? Eh, a bez zdržených hlasů je to zamítnuto. Takže teď 63. Kdo je pro? Proti? A to je těsné, takže kontrola. Ukončuji hlasování 23 pro, 30 proti, zamítnuto. 65, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 67, kdo je pro? Proti? To musíme opět zkontrolovat. Konec hlasování. 24 pro 29 a 30 proti, takže zamítnuto 69, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato, 70, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato, 73, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto, 74, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto, 75, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 77, kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. 82, kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. 83, to je pořád stejná většina, že ano? Tak kontrola 82, když chcete. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 23 pro, 33 proti, 34 proti, zamítnuto. 83, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 87, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Tak tady to pak odpadá. 85, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 88, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 34, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 36, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 38, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 41, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 43, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď eh, návrhy Castaldo, Hadži Georgiu, Valero, kromě toho Schaffhauserova návrhu tady v tom bloku, kde je pro? Proti? Zdržel se zamítnutom. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Návrh 10 odpadá. Jdeme na 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 22, 23, pardon, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Teď 22, kdo je? A kontrola 23 nejprve. Konec hlasování 22 pro 35 proti zamítnuto. Takže teď 22, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 25, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Kontrola. Dvacet šest pro, třicet dva proti, zamítnuto. Dvacet šest, kdo je pro? Proti, zdržel se. Kontrola. 26. Konec hlasování 31 pro, 27 proti, přijato. 28, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 30, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Demesmaker, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. A teď tedy závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zpráva je přijata. 30 pro, 11 proti a 18 se zdrželo. Tak, teď budeme... Takže blahopřeji panu zpravodaji. A teď eh, zpráva Noriky Nikolaj. Jsou nějaké poznámky? Nejsou? Dobře, tak tady to je pouze jedno hlasování, nebo dvě. Kdo je pro návrhy 1 a 2? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Takže elektronické závěrečné hlasování, prosím. Takže zpráva je přijata, 51 pro, 5 bylo proti, 2 se zdrželi. Tím se dostáváme k bodu 15 na pořadu jednání. Eh, Bruce Stokes, jako v minulých letech, nás bude informovat o určitých poznatcích eh, průzkumu Pew Research Center, jehož je ředitel. Eh, jsme rádi, Brusy, že jste tu a prosím, posaďte se u nás. How long are you in town?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 You will become my successor. Okay. Should we start or what do we yeah. do? You're grooming You're grooming I, I would like to thank you all for the honor. Eh, děkuji vám všem za tu velkou čest a privilegium podělit se s vámi o našich nejnovějších zjištěních eh, veřejného mínění o tom, jak Evropané vnímají své postavení ve světě. Děkuji zejména panu předsedavi, svému starému příteli, vážím si jeho práce za dlouhá léta. Tento průzkum je paralelní průzkum s průzkumem, který provádíme v USA každé čtyři roky a tam se ptáme Američanů, jak oni vnímají svou pozici ve světě. A my jsme si říkali, že je na čase zeptat se Evropanů, jak oni vnímají svou pozici ve světě, tak abychom to mohli porovnat, ty dva přístupy napříč, eh, jaksi na obou stranách Atlantiku a porovnávat to s dalšími částmi světa. Později letos pak zveřejníme průzkum o tom, jak Japonci vnímají svou, jak Číňané vnímají svou pozici a tak dále. Je to práce Pew Research Center. Jak mnozí víte, toto je výzkumné centrum pro veřejné mínění a sociální demografii ve Washingtonu. A my jsme eh, zjistili, to říkám jako takový vtípek, že 1 plus 1 plus 1 se nevždy rovná 3. Ale eh, politici po celém světě chápou, jak důležitá naše data jsou. Takže první snímek, prosím. Jaký je účel tohoto celého cvičení? Určit stupeň, e, do jakého se objevují v Evropě izonalistické sentimenty, protekcionistické sentimenty, unilateralismus versus multilateralismus. A všichni podstatě si o sobě vyprávíme e, takové příběhy o Američanech, se říká, že jsou unilateralisté, izolacionalisté a protekcionisté. A Evropané si říkají, no my takový vůbec nejsme, my jsme pro volný obchod, jsme pro internacionalismus, jsme multilateralisté a tak dále. A my jsme si říkali, že by bylo zajímavé zjistit, co si vlastně v tuto chvíli myslí veřejnost. A jak vidíte z tohoto snímku, ptali jsme se lidí, Měla by naše země řešit naše vlastní problémy a aby si ostatní země dělali to, co mohou, jak nejlépe dovedou, anebo bychom si měli vzájemně pomáhat. To je takový způsob, jak zjistit, jak moc izolacionističtí jste. Eh, víte lépe než já, že eh, k žádné této otázce neexistuje jeden evropský názor. Názory se výrazně různí mezi jednotlivými členskými státy. Je zajímavé zjistit, že medián v Evropě je 56%, to znamená, že lidé mají takovou tendenci obecně vzato říci, ať si každý vyřeší své problémy a my si budeme řešit ty své. Já vám mohu říci, že medián v USA je 57%. Takže u této metriky izolacionismu, nebo my první izmu, Evropané a Američané v tuto chvíli vidí věci velice, velice podobně. Mohu vám říct, že tento sentiment se posouvá směrem k většímu izolacionismu v USA. Za poslední roky v Evropě se to však nemění. Naše eh, data z Evropy sahají až do roku 2010 Eh, samozřejmě začali jsme to sbírat po krizi a tím pádem se lidé logicky zaměřují víc na sebe sami, takže toto možná trošku vysvětluje. Taková ta poznámka na okraj. Můžete se ptát, proč jsme dělali tu statistiku pouze v deseti členských státech. Já vám říkám naprosto otevřeně, protože jsme navíc neměli peníze. Realita byla taková, že jsme vybrali země, které představují 80% populace, 82% hospodářství a bylo to to nejlepší, co jsme dokázali. Ale myslíme si, že to je poměrně reprezentativní co do eh, pocitů v Evropě. Tady na tom dalším snímku, tady jsme se ptali na to, eh, jak moc jsou lidé multilateralističtí versus unilateralističtí. Ptali jsme se, měla by se naše země řídit vlastními zájmy v zahraniční politice bez ohledu na to, co říkají naši spojenci, anebo bychom měli zohledňovat zájmy našich spojenců, když děláme zahraniční politiku. A jak vidíte, řekové eh, výrazně říkají, nám je úplně jedno, co dělají naši spojenci, a Němci na druhou stranu, dvě třetiny Němců říkají, musíme zvážit, co dělají naši spojenci, eh, děláme-li zahraniční politiku. Pro informaci v USA 51% lidí jsou eh, unilateralisté. Pouze 42% lidí je multilateralistických. Takže opět jsme poměrně blízko Evropě v tuto chvíli. Obě strany Atlantiku se zaměřují spíše na sebe a jednají spíše unilateralisticky. Eh, na dalším snímku. Ptali jsme se lidí, na to, jak vnímají roli své země ve světě. Myslí si, že je důležitější než před deseti lety, méně důležitá než před deseti lety, anebo víceméně na stejné pozici jako před deseti lety. A opět asi vás nepřekvapí, vzhledem k tomu, co se dělo v Řecku, Řekové jsou velmi deprimovaní, eh, co do role jejich země ve světě. Dvě třetiny říkají, že hrají méně důležitou roli než před deseti lety ale 6 z 10 Němců říká, že jejich země hraje důležitější roli ve světě než před deseti lety. No, e, teď se vy musíte rozhodnout, jak přesná ta vnímání jsou. Každopádně toto nám veřejnost řekla. Myslím si, že stojí za zmínku, že 46% Američanů si myslí, že USA hrají méně důležitou roli ve světě než před deseti lety. Myslím si, že to pomáhá e, vysvětlit e, ten appeal toho sloganu Make America Great Again, totiž učiníme Ameriku opět skvělou, jak říká Trump, protože jsou lidé ve Spojených státech, kteří si myslí, že jsme na tom hůř, než jsme na tom byli. Opět vy si sami řekněte, zda tomu věříte nebo ne. Další snímek. Tady to je takový trošku protiklad, pokud se nad tím nezamyslíte. My jsme se ptali na roli jednotlivých zemí a Evropané si většinou myslí, že eh, jejich země už nehraje takovou roli, jako hrávala. Lidé říkají, že si myslí, že Evropská unie hraje větší roli, než hrála v minulosti, ale ptali jsme se potom, myslíte si, že by Evropská unie měla hrát takovouto roli do budoucna a v valné většině případů lidé říkají ano, ale zároveň, a to uvidíte za chviličku, že eh, jak si upřednostňování EU se dokonce snižuje. E, lidem se nelíbí, jak EU řeší problémy od uprchlíků po Rusko. Realita je ale taková, že se zdá, že e, zde působí jakýsi romanticismus nebo idealismus, lidé věří v budoucnost EU. A myslím si, že nejrozumější způsob, jak to vysvětlit, je, my jsme se před dvěma lety ptali lidí po celé Evropě na to, zda by nám mohli uvést nějaké atributy Evropské unie. Lidé říkali byrokracie, intruzivnost, ale mír a prosperita. A já si myslím, že tady vidíme, že lidé využívají tento sentiment. To znamená, že zde máme určité ambice pro Evropskou unii. Lidé by chtěli, aby tuto roli Evropská unie hrála. Nelíbí se jim, co dělá dnes, ale přesto si myslí, že ten ideál je správný. No, samozřejmě, jak se dostat o tamtud, kde jsme dnes, tam, kde chceme být, to je právě ta výzva. Ale lidé nám zkrátka říkají, že to zatím ještě nevzdali. Jedna eh, z otázek, která se neustále objevuje v transatlantských vztazích, je, že eh, Evropané jsou otevření světu a Američané jsou světu uzavření. Ale náš eh, průzkum vlastně ukázal, že to pravda je. Když se ptáte Evropanů na to, zda je angažovanost v globální ekonomice dobrá pro nás, 56% říká, že ano. To je medián a v zemích, jako je Nizozemsko nebo Německo, je to naprostá většina lidí. Pouze 44% Američanů si myslí něco podobného, tedy že je dobré se angažovat v globální ekonomice. 49% Američanů si myslí, že to správné není. Takže ten stereotyp o nás a o vás je vlastně pravdivý, co se týká veřejného mění. V těchto průzkumech v Evropě se snažíme neustále zkoumat, zda existují nějaké regionální rozdíly. A to vidíte na tomto snímku. Například jeden rozdíl je kontinuální rozdíl ve veřejném mění mezi Německem a Francií. Eh, já už tento příběh eh, říkám několik let, doufal jsem, že najdu nějaký jiný podobný příběh, ale bohužel ho nenacházím. Je to stále velké téma v tom smyslu, že Němci a Francouzi zkrátka vidí věci úplně jinak. Eh, jiný podobný příběh, o tom tady nemám snímek, ale je to zajímavé, Možná existuje nějaký podobný vztah mezi severem a jihem, ale bohužel tuto představu nám narušilo to, že Španělé ve svém veřejném mínění vypadají skoro úplně stejně jako severoevropané, jako Švédové, Nizozemci, eh, daleko spíš než jako Italové nebo Řekové, co se týká veřejného mínění. Takže eh, pro ty z vás, kteří jste Španělé a víte o Španělsku víc, to je, myslím, poměrně zajímavá věc. Další snímek přeskočím, protože o tom už jsem mluvil. Eh, jak eh, se porovnávají ty přístupy Evropy s Amerikou. Ale pak jsme se ptali lidí, co považují za největší riziko pro svou zemi, tedy mezinárodní riziko pro jejich danou zemi. A zjistili jsme, že islámský stát a terorismus související s islámským státem je hrozba číslo jedna, téměř pro všechny. A američané souhlasí. 80% američanů tvrdí to samé. Změna klimatu, to je také považováno za velký problém. Pro většinu Evropanů pouze 53% Američanů si myslí, že změna klimatu je může ohrozit. Ale podíváme se na další snímek, tak tam je eh, několik témat, o kterých si lidé takové starosti nedělají. Další snímek, prosím. Ano, tady jsme se ptali, co tenze mezi eh, námi a Ruskem. Eh, zdá se, že pouze průzkumy se starají o Rusko, eh, zbytek, pardon, pouze Poláci se starají o Rusko, nikdo jiný moc ne. Vznik Číny jakožto světové mocnosti, medián 29% si myslí, že velkou hrozbu představuje nástup Číny. V Americe to je zhruba 50%, takže to je jedna věc, kde se naše názory liší a 42% e, Španělů a 43% Řeků si myslí, že USA jsou velkou hrozbou pro Evropu. No, takže to si vysvětlete e, nějak vy. Euroskepticismus. To je téma už po několik let v Evropě, zejména od krize. My jsme zjistili, a děláme průzkumy v Evropě zhruba už 15 let, a opakovaně se ptáme na jejich postoj vůči EU. Ehm, to začalo padat velice z ostra po krizi, pak eh, v roce 2012-13 to bylo eh, na minimum a v roce 2014 a 2015 to zase začalo stoupat, ale tento rok to začalo opět klesat, co se týká tedy podpory EU. Já mám ještě nějaká data, která snad naznačují, proč tomu tak je, ale mohu vám říci, že v celé řadě zemí to je skutečně propad. 17% bodů ve Francii za jeden rok, 16% bodový eh, pokles ve Španělsku. To jsou skutečně velice výrazné eh, změny za velice krátké období. Eh, tady to je distribuce názoru na EU pozitivní versus negativní napříč tím evropským vzorkem. Jak vidíte, je to distribuce poměrně eh, široká. Pouze 27% řeků je pro Evropu, to asi nikoho nepřekvapí vzhledem k tomu, co se dělo v Řecku. A bez ohledu na to, že polská vláda a maďarská vláda eh, mají své vlastní roztržky s Bruselem, tak veřejné mínění v Polsku i v Maďarsku je velice eh, nakloněno Evropské unii. Zajímavé je, že mladí lidé jsou většinou vstřícnější vůči EU než starší lidé. A to platí všude. Statisticky eh, signifikantním způsobem to vidíme ve všech zemích. Jsou to dvouciferné rozdíly mezi generacemi. A naznačuje to opět, že mladí, e, mladí e, Evropu nevzdali. Bez ohledu na to, že jsou často nezaměstnaní v celé řadě těchto států, ale starší lidé velice často ztratili e, v evropský projekt víru. Ptali jsme se, jak EU řeší jednotlivé otázky, abychom zjistili, proč třeba nejsou EU nakloněni, jak vidíte, Kritika je skutečně široká, co se týká uprchlické krize, zejména v některých zemích, které jsou nejvíce na ráně. Řecko, Itálie, Španělsko. Švédsko je poměrně zajímavý příklad, protože ehm, oni ehm, nejsou ehm, frontová země, řekněme, nejsou tak na ráně, ale přijali hodně uprchlíků a proto jsou na EU naštvaní. V dalším snímku jsme se ptali, jak si myslí lidé, že EU řeší hospodářské otázky, na to jsme se ptali už v minulosti kritika pokračuje, opět nikoho nepřekvapí, že nejkritičtější jsou řekové, Němci jsou naopak jedni z nejméně kritických, nicméně eh, i tak zde je určitá kritika vůči tomu, jak EU řeší hospodářství a Rusko, jak EU zachází s Ruskem. To je zajímavá otázka, protože nám to tak trochu připomíná, že respondenti vám mohou odpovědět tak, jak odpoví z různých důvodů. Já vám za chviličku ukážu jeden snímek, kde se jasně ukazuje, že, já nevím, třeba tady máme 69% řeků, kteří kritizují, jak EU řeší otázku Ruska. Znamená to, že EU je moc měkká nebo moc tvrdá na Rusko? A podobně je to u Švédů. 55% Švédů říká, že EU to s Ruskem dělá špatně je to proto, že přistupuje k Rusku moc jemně nebo moc tvrdě? A myslím si, že na tomto dalším snímku, ano, je to tak, se na tu otázku odpovídá. My jsme se ptali e, Evropanů, zda chtějí být tvrdší vůči Rusku, a nebo zda chtějí mít lepší hospodářské vztahy s Ruskem. A Švédové v podstatě řekli, chceme být tvrdší vůči Rusku a proto jsou kritičtí vůči EU. EU nepřistupuje k věci dost tvrdě, ale Řekové naopak řekli, ne, my chceme lepší hospodářské vztahy s Ruskem. Takže jejich kritika EU je, že EU je až příliš tvrdá vůči Rusku. A opět eh, ti z vás, kteří strávili v politice celý život, vědí, že nikoho nepřekvapí, když veřejnost dává jaksi smíšené signály. Je to právě váš úkol jako politiku ty signály interpretovat. A to je jedna z výzev, eh, před kterou všichni stojíme. Tady to byla otázka Ehm, na to, abychom se dostali k některým těm jaksi základnějším pocitům v otázce Brexitu. My jsme se v Británii neptali, jak budete hlasovat, protože k tomu tam je 17 průzkumů týdně, my jsme nic moc dalšího nabídnout nedokázali, ale eh, já jsem k tomu přistoupil tak, že ty podkladné otázky jsou vlastně, chcete víc Evropy nebo méně Evropy? Chcete tu ever closer union, jak se říká, to znamená stále úže svázaní Unii, a nebo více decentralizace ehm, pravomoci pro členské státy. Takže na to jsme se ptali v celé Evropě. A možná vás nepřekvapí, že 65% Britů řeklo, že chtějí moc zpátky v Londýně. Konec konců proto mají referendum. Ale zajímavé je, podle mě, že celé řadě zemí je velká menšina, která říká, ano, my také chceme více pravomocí pro členské státy, což podle mě ukazuje, tedy ta data naznačují, že ať už budou Britové 23.6. hlasovat jakkoliv, ta debata v Evropě nekončí. Bude to trvalá debata o tom, zda budeme mít Evropy více nebo méně. Zahraniční politika se zabývá mocí, to znamená, chceme to, čemu se říká tvrdá moc anebo měkká moc. Jak to vidí Evropané? My jsme se ptali, co se týká tady té soft power, má být zlepšování lidských práv po celém světě hlavním hnací silou naší zahraniční politiky, jednou z hnacích sil zahraniční politiky, anebo nedůležitou součástí zahraniční politiky. A jak vidíte, Evropané se ani na tomto neschodnou. Němci, Švédové, Španělé si myslí, že lidská práva by měla být i na špici našeho žebříčku. Maďaři, Poláci, těm to je v podstatě téměř jedno. Zajímavé je, že medián v Evropě je 42%. 42% říká, že lidská práva by měla být jedním z nejdůležitějších eh, cílů zahraniční politiky. V USA je to 44%. A opět tam jsme velice blízko sobě. Co se týká Eh, angažovanosti v rozvojovém světě, ptali jsme se na tři věci, eh, co s investicemi firm do rozvojového světa, co s importy z rozvojového světa a co s rozvojovou pomocí pro rozvojové státy. Eh, mě zaujalo, že ačkoliv medián v Evropě na navýšení zahraniční rozvojové pomoci 53%, a to tedy od 83% ve Španělsku k pouze 28% v Řecku, a 48% v Americe. Takže tady už v Evropě vidíme o něco vyšší podporu než v USA co do navýšení rozvojové pomoci pro rozvojové státy. Samozřejmě vy jste blíž plnění cílu OECD než my, takže z toho si pak udělejte závěr sami. Pak jsme se ptali na eh, vstřícnost vůči NATO, Eh, my se na to ptáme už několik let, ono se to moc nemění toto. Median v Evropě pro NATO je vyšší než v USA. U nás je to pouze 53%, u vás je to 59% napříč Evropou. Ale opět eh, jak vidíte, ty, ty odpovědi se hodně liší. V USA 21% veřejnosti říká, že na to nemá názor. A když jsem to řekl ministerstvu vnitra v USA, tak řekli, no tak tom i musíme lépe komunikovat, co toto na to vlastně je, protože si uvědomili, že už léta tam o tom nikdo nemluví a veřejnost vlastně vůbec neví, co to na to vlastně je. Ano, generace se mění, samozřejmě. Já jsem vyrostl za studené války, kdy na to měli před očima úplně všichni, ale teď už máme celou generaci lidí, kteří vyrostli po pádu eh, berlínské zdi a Eh, relevantnost NATO pro ně na tak vysoké úrovni zkrátka není. Pak jedna z otázek, opět je to trvalá debata v Evropě, eh, je to konec konců trvalá debata v USA, jsou výdaje na obranu. Eh, Samozřejmě my fungujeme eh, na různých základnách, utrácíme více HDP na eh, eh, obranu než vy, takže když říkáte vy, chceme navýšit výdaje za obranu, tak pracujete s jiným základem než my, ale v průzkumech vidíte, že nizozemci chtějí navyšovat výdaje na obranu, Italové, Španělé, Řekové nechtějí navyšovat výdaje na obranu. Medián v Evropě 34%, tedy těch, kdo chtějí navýšit výdaje na obranu. Zajímavé je, že v USA je to pouze 35% lidí, takže na jednu stranu to tolik není. Na druhou stranu, my se na tu otázku ptáme už léta a těch 35% to je nejvyšší eh, počet lidí, kteří to kdy řekli, vlastně po 11. září, takže na těch primárkách republikánů říkali kandidáti, chceme navyšovat, eh, navyšovat výdaje na obranu, takže těch lidí, kteří tomu věřili, tě, kte, kteří tomu věří, je jenom malinkatá Němčina, eh, pardon, menšina. Ptali jsme se také, protože lidé nám řekli, že největší hrozba pro ně je terorismus, co takhle užívání vojenské síly proti teroristům. Myslíte si, že to je dobře? bojovat s terorismem, anebo si myslíte, že to vytvoří jen víc teroristů? Tím, to, že budete tedy používat vojenskou sílu proti ním A jak vidíte, nizozemci, Němci jsou přesvědčeni, že přílišné užití vojenské síly proti terorismu vede k více terorismu. A naopak Poláci, Italové, Maďaři e, spíše řeknou, ne, ne, použijte proti ním e, drtivou vojenskou sílu, a já vám mohu říci, že bez ohledu na to, že USA mají v zahraničí postoj jaksi kovboje, tak náš nás, národ je rozštěpen. 47% říká používejte vojenskou sílu, 47 jiných procent říká ne, ne, ne, to vytvoří jen více teroristů. Ale mohu vám říct, že jsme e, takto rozděleni i stranicky. Republikáni vám častěji řeknou, aby se použila vojenská síla, demokraté vám spíš řeknou, že tím vytvoříte víc teroristů. A u celé řady těchto otázek je stranické, stranické jaksi rozdělení, ale to vy znáte líp než já, když jste ve volebních okrscích. Další otázka, měli bychom spíše řešit domácí záležitosti, anebo bychom měli pomáhat ostatním zemím řešit jejich problémy. Opět tady to je levopravě rozdělené, velice ostře lidé vpravo, když se jich zeptáte, Eh, tak eh, lidé napravo vám spíše řeknou, starejme se o vlastní záležitosti a nechme svět, aby se staral o sebe. Lidé na levici spíše řeknou, ne, ne, ne, musíme pomáhat ostatním řešit jejich problémy. A opět stejné rozdělení máte u otázky více versus méně Evropy. E Většinou lidé, co jsou vpravo, chtějí, aby se pravomoci vrátili do členských států, spíše tedy než lidé nalevo, ale e, v Řecku a Španělsku je to přesně naopak. Jsou to lidé na levici v těchto zemích, kteří říkají, že chtějí více pravomocí zpět pro členské státy. Když se to podíváme na rozdělení podle jednotlivých politických stran, e, Jednak tedy se ptáme lidí, s kým se identifikují, jakožto tedy s politickou stranou. A mě na tomto zaujalo, jako neevropana, že co se týká Front National a co se týká republikánů, tak oba chtějí, aby se pravomoci vrátili do Paříže. A e, říkají to daleko častěji než socialisté. Na, na dalším snímku vidíte, že třeba v Polsku 48% lidí Eh, identifikují se se stranou eh, eh, právo a spravedlnost, chtějí více pravomocí pro Varšavu a pouze 19% občanské platformy chce to samé. A to je v zemi, kde EU je vnímána velice pozitivně. Takže to jsou takové kontradikce, se kterými se vy musíte srovnat, ale je to takové zajímavé sdělení, které se k nám dostává. A nakonec, co se týká uprchlíků, ptali jsme se příslušníků nebo identifikujících se osob s velkými stranami na to, jak se staví k tomuto. Jak vidíte, e, příslušníci nebo sympatizanti naš Front National e, vidí uprchlíky daleko spíše jako riziko. Nebo lidé z Forza Italia si s tím dělají daleko větší starosti než lidé z demokratické strany. A na posledním snímku vidíte, že například Podemos daleko pravděpodobněji než jiné strany chtějí eh, více pravomocí pro Madrid. Takže eh, to je opět poměrně zajímavé podívat se na to rozdělení podle stran, eh, uvědomit si tu politiku kolem těchto témat. Takže to je ten průzkum, který dnes zveřejňujeme. Příští měsíc, jenom abyste byli varováni, budeme zveřejňovat průzkum o nacionalismu v Evropě, jak se lidé dívají na muslimy, židy, uprchlíky a svou vlastní národní identitu. To bude asi také zajímavé. My jsme zatím nezačali řešit ta data, ale opět budeme moci porovnat tento přístup Evropanů s přístupem Američanů, abychom si udělali obrázek o tom, jak, můžeme, jak se porovnávají názory na obou stranách Atlantiku. To je vše. Děkuji vám za pozornost. I think you know, this is a very... Děkuji vám. To bylo velmi zajímavé, velmi poučné. Jak jste řekl, ten, ten obrázek je takový smíšený, až zmatený, ale jsou zde patrné i velké trendy, na níž můžeme stavět a já eh, věřím, že naše elity to zváží a budou se snažit informovat lidi a ne pouze eh, sledovat populisticky trendy ve veřejném mínění. Eh, dva kolegové se chtějí vyjádřit a jako první to bude paní Gomeš a poté paní Fortika. Děkuji, eh, Brusi, to bylo skutečně velmi zajímavé v této fázi našich životů a e, e, e, života v Evropské unii samozřejmě. Zajímalo by mě, poslal jste to paní Merklové, protože ta byste to měla přečíst. My opravdu potřebujeme silnější a lepší vedení v Evropské unii, i když třeba němečtí občané to tak nevidí. Eh, jedna zajímavost tady je, eh, lidé v podstatě eh, se upínají k Evropské unii a platí to vlastně všude. Já bych řekl, že Portugalsko by asi, kdyby, byly, kdyby bylo zahrnuto, tak by tam ty výsledky byly podobné Španělsku, ale možná bychom byli méně protiameričtí. Každopádně eh, většina Evropanů si myslí, že Evropská unie by měla být mocnost, která bude pracovat na pokojnějším a lepším světě. A to, proto si myslím, že by to měla číst paní Merkelová. Eh, páč je třeba se poučit z chyb a chyby tady skutečně byly. Řekl bych, že ty nejhorší chyby se odehrávají v ekonomice. Ale také bychom eh, měli přihlížet k tomu, eh, co si přejí občané. A tady je vidět, že skutečně EU eh, e hraje velkou roli a je třeba ji posilovat a spolupracovat s ním. Zajímavé pro mě bylo to, že e, země, ve kterých jsou politické síly zneužívající e, uprchlickou krizi k propagandě, že tam skutečně e, ta propaganda je stejná, poněvadž, silná, protože třeba v Polsku je, je tedy ta migrační krize vnímána velice silně, ačkoliv se Polska prakticky netýká. Eh, Polsko samozřejmě tam je tam jsou velmi eh, velké protiruské postoje, to je celkem pochopitelné. Ale právě ten, ty protiuprchlické postoje v zemi, která tím v podstatě není postižena, eh, to už je zajímavé. A naopak země, které se k uprchlíkům, eh, tedy eh, jsou touto vlnou více zasaženy, eh, se k tomu staví daleko tolerantně. To je velmi zajímavé. Paní Fortiga. Děkuji vám za mimořádně zajímavou prezentaci a já jakožto Polka bych chtěla přispět Eh, říct něco možná paní eh, Aně Gomeš. Podle Eurostatu z roku 14, pokud si to správně pamatuje, Polsko bylo eh, spolu s Velkou Británií zemí, které, kam přicházela největší počet migrantů. Byli to většinou Ukrajinci, ano, ale bylo to skutečně Eh, velmi vysoké počty. To je mimo mikrofon. Otázka byla, eh, pokud se týče tolerance. No dobře, tak nechme to tak. Čili to je jenom tak pro informace, že my skutečně e, přijímáme mnoho prchlíků, včetně čečenských muslimů. Nicméně e, zajímavé je, jak lidé vnímají náklady na obranu. a e, také, jak je to v různých, e, v různých e, zemích, jak to vypadá a dynamika, jak se to vyvíjí. Je to spíše pro zvyšování nebo, nebo prostě kterým směrem se to zvyšuje. Samozřejmě ve Spojených státech samozřejmě tam ten přelom byl 11. září, ale mě zajímalo, jak je to v Evropě. Ne, my bohužel nemáme údaje o tom, Eh, jak eh, je to tedy v dlouhodobém horizontu z postoji k obranným eh, nákladům. To je prostě momentka, nemáme řadu. Ale loni jsme se ptali lidí, co si myslí o článku 5, to znamená povinnost bránit napadané, napadené spojence. Zajímavé byly věci tyto. Za prvé, na něco, na něco takového, na tuto otázku se nikdy před, nikdo před námi nikdy neptal. Nicméně 56 eh, eh, z, z, 56% Němců řekli, že nechtějí bránit zemi napadenou Ruskem. Eh, podobně se vyslali francouzi a Španělé jedině Britové byli ochotní. Čili eh, ta aliance má určitou strukturu a eh, veřejnost, ne elity, ale veřejnost eh, se na to dívá prostě jinak. A samozřejmě je tady otázka Eh, kam jdou ty peníze, které dáváme na NATO a eh, de facto eh, lidé moc nepodporují, aby ty peníze byly využívány k tomu původnímu účelu. A de facto to bylo, to bylo už poté, co Rusko napadlo Ukrajinu. Nicméně řekl bych, že více než polovina Američanů si myslí, že uprchlická krize Eh, související s, Irák, s Irákem a Sýrii je vážně hrozbou pro Spojené státy, přičemž Spojené státy přijali zhruba 3000 tisíce uprchlíků. Ano, děkuji vám. Svým způsobem je nevyhnutelné a logické, že eh, pocit eh, ohrožení vede k větší ochotě financovat obranu. To je možná silnější na východě, eh, přičemž eh, západní Evropa eh, nemá pocit, že by ty vzdálené věci byly nějak, nějak že by byly hrozbou. Jinak, kolegové, ta prezentace, kterou jste mohli sledovat, vám bude rozeslána elektronicky. Ano, děkuji, děkuji a těšíme se na další výzkumy. Tak. A máme tady další bod. A tím je náš ospandek Šuba, eh, který se v ESVČ zabývá východním partnerstvím a naším dnešním tématem bude situace v Azerbajdžánu. Je tady? Ano, ehm, mám si cenu dopředu? Pokud chcete? Ne, děkuji, takže eh, dobré odpoledne, kolegové, vážení dámy a pánové. Já jsem velmi rád, že jsem mohl pohovořit o tématu, které nebylo vždycky jednoduché, zvláště v posledních dvou letech. Jedná se o vztahy EU-Azerbajdžán. V posledních dvou letech jsme zažívali velice obtížnou fázi ve vztazích EU a Azerbajdžán, to asi víte došlo eh, k eh, velmi restriktivnímu postupu vůči občanské společnosti, což Evropská unie kritizovala a následovala eh, pozastavení veškerých zasedání ve formátu spolupráce o kooperaci a partnerství a taky některé multilaterální panely. Kromě toho Azerbajdžán odešel z Euronestu, tedy přestal se účastnit zasedání Euronestu. Tato obtížná doba pro ESVČ a Evropskou komisi znamenalo úsilí udržet alespoň některé komunikační kanály v provozu. E, třeba pan Lambrinidis, který je naším zvláštním vyslancem pro lidská práva, byl v Baku v únoru a také se tam setkal s některými významnými ochránci lidských práv, kteří byli momentálně eh, za mřížemi. Podobně komisař Hahn tam byl v, červ- eh, v Dubnu a v červenci loňského roku pan Tusk. Situace v oblasti lidských práv byla také eh, nastolená vůči prezidentu Alijevovi, čili na nejvyšší úrovni. V posledních eh, dvou měsících se situace mírně zlepšuje, což potvrzuje také eh, návštěva paní Mogherini v Baku eh, v koncem února, začátkem března. Poté následovalo no, omilostnění a propuštění některých známějších aktivistů v oblasti lidských práv, například Junosovi, Junovi, Leila a Adif a Intikam Aliyev, který je právník v oblasti lidských práv. E, ke našim dvoustranným vztahům e, v, v Rize zasedalo o loni e, východní partnerství a Azerbajdžán navrhl novou právně závaznou dohodu, která by aktualizovala současnou eh, dohodu o eh, partnerství a spolupráci. Eh, po průzkumné misi v prosinci 2015, kde obě strany definovaly rozsah a ambice nové smlouvy, pokračovalo jednání a dodnes pokračuje jednání o novém mandátu eh, eh, pro radu, aby mohla začít vyjednávat. A nová dohoda bude svým rozsahem ambiciozní, bude obsahovat silnější ustanovení o demokracii, lidských právech a občanské společnosti, což konec konců eh, bylo navrženo z azerbajdžánské strany. A také je zde velmi dlouhý seznam oblasti, eh, zájemných oblasti eh, vzájemné spolupráce. Bude to také určitou zkouškou pro pravidelný přeskum evropské politiky sousedství, nebo samozřejmě Eh, principem je diferenciace. Znamená, že chceme přistupovat ke každé zemi individuálně, aniž bychom zanedbávali obecné principy. Paní vysoká představitelka se v Baku setkala s prezidentem Alievem, s ministrem zahraničí a také zástupci občanské společnosti. Eh, ta návštěva byla úspěchem, pokud se týče budování důvěry a e, následovalo z azerbajdžánské strany několik dalších kroků. Azerbajdžán se rozhodl, že se vrátí na schůzky v rámci e, původní dohody o e, partnerství a spolupráci, plus eh, další spodvýbory, jako energetika, spravedlnost, bezpečnost, eh, také kontakty na úrovni mezilidských vztahů a tak dále. Azerbajdžán eh, se nyní opět aktivně účastní všech vícestranných akcí v rámci východního partnerství. Angažma v rámci nové ambiciozní závazné smlouvy eh, vnese do všeho novou kvalitu a nahradí původní dohodu o partnerství a spolupráci. Eh, letecká doprava, digitální ekonomie a eh, spolupráce v dopravě budou novými oblastmi spolupráce. Také bych zmínil obnova spolupráce s Evropským parlamentem po eh, eh, návštěvě paní Hauta a paní Dolici v Baku v březnu eh, bylo rozhodnuto, že v září obnoví svoji činnost výbor pro meziparlamentní spolupráci. Azerbajdžán bude aplikovat protokol o účasti Azerbajdžánu Eh, na práci evropských eh, agentur, což je velice dobrá zpráva a, mm, a eh, AFED to, pokud vím, schválil právě dnes. To je velmi vítaný, vítaný krok z naší strany. V lidským právu prezidentská milze 17. března se týkala 148 Eh, zadržovaných, z nich 14 patří mezi aktivisty lidských práv Jafarov, Jakuvlu a Mamadli, několik jmen tedy. Eh, Intigram Aliyev byl poté eh, byl poté propuštěn 28. března a mezi tím mu bylo také umožněno jet do Štrasburku a také manžele Junovi Eh, také mohli vycestovat do zahraničí za účelem lékařského ošetření. Myslím, že to je velice pozitivní. A ještě poslední prvek je podmíněné propuštění Kadily Ismailové a to nám také velmi leží na srdci. Eh, také někteří aktivisté eh, se opět dostanou na svá bankovní konta a mohou cestovat tak samozřejmě, že ne všichni byli propuštěni a my musíme nadále pracovat eh, na zlepšování situace. Eh, proč tomu tak je? Eh, zřejmě to tedy souvisí s domácí situací a s ekonomickou situací, tedy zejména s prudkým poklesem ceny ropy, což tedy na energetice závislá azerbajdžánská ekonomika eh, pocítá velmi silně. Eh, také se posílila inflace a narostla nezaměstnanost. Zrušení sankcí vůči Iránu otevřelo mnohé možnosti také pro Azerbajdžán, který je přímým sousedem Iránu a máme také nárůst eh, napětí mezi Tureckem a Ruskem což tedy azerbajdžánská mnohosměrná eh, zahraniční politika hm, považuje za výzvu. Čili toto jsou pozitivní aspekty. Méně pozitivní jsou tedy ty výzvy v podobě eh, slabé občanské společnosti a stále jsou někteří eh, za mřížemi, jako pan Mamadov a tam de facto se nerespektuje rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. 8. června eh, bylo rozhodnuto, že jeho případ bude permanentním bodem na bilaterální agendě, aby se dále zvýšil tlak na Azerbajdžán. A mm, článek 52 Eh, byl také aplikován, to je poprvé, tady to, to je vlastně eh, dotaz generální zájemníka. Dalším problém eh, je restriktivní legislativa týkající se darů od zahraničních dárců. Administrativa je natolik složitá, že tyto granty jsou prakticky vyloučeny a mm, o tom budeme dále hovořit a hovořila o tom také vysoká představitelka v Baku. ESVČ a komise chtějí zajistit to, aby nová dohoda přišla s příznivějšími podmínkami, ale samozřejmě e, také e, usilujeme o ad hoc řešení spolu e, s azerbajdžanskými orgány. Velmi aktuálním tématem je náhodní Karabach. Víme, že začátkem dubna Eh, došlo k zintenzivnění vojenských potyček, eh, současný stav tedy není udržitelný a mm, probíhají eh, minská jednání. 16. května se sešli prezidenti Azerbajdžánu a Arménie spolu se zástupci ESVČ ve Vídně a později ještě v Bruselu. Evropská unie eh, vyzývá k dodržování příměří a to se týkalo zejména speciální vyslance pana Zalby. Eh, my se snažíme a jsme připraveni posílit svůj příspěvek v koordinačním smyslu a v současné době podporujeme mírové aktivity a Eh, mezilidské kontakty s účelem, za účelem pokojného ukončení náhodně karabašského konfliktu. Je to otázka, eh, která nabývá na významu. Závěrem mohu říci, že v našich dvoustranných stazích se nacházíme ve velmi citlivé fázi. Po e, fázi e, vysokého napětí e, nyní dochází k určitému uvolnění, což je tedy zásluhou tiché diplomacie. A je vidět, že situace v oblasti lidských práv se takto daří zlepšovat. Přesto existuje mnoho neřešených otázek, nicméně domníváme se, že současná situace představuje určitou příležitost pro pokrok. Nová dohoda bude příležitostí k obnovení dialogu s Azerbajdžánem, přičemž současně s tím eh, bude možno eh, debatovat o lidských eh, právech a hodnotách. Evropská diplomacie se snaží více angažovat eh, vůči Azerbajdžánu a důležité je, abychom byli konzistentní a jednotní. Abychom byli schopni komunikovat na co největší množství úrovní, včetně lidských práv a základních svobod, je třeba pracovat na důvěře eh, také ze strany azerbajdžánských úřadů. Máme zde určité pozitivní signály, například eh, účast Azerbajdžánu na programech a agenturách EU, jak to dnes schválil váš výbor, tak to je eh, důležité a je to samozřejmě velmi pozitivní z hlediska EU. Doufáme ve schválení této eh, dohody v Evropském parlamentu ještě před zářijovou schůzkou parlamentního meziparlamentního výboru. To je pro tuto chvíli všechno a jsem ochoten zodpovídat vaše otázky. Děkujeme za podrobnou prezentaci a paní Nikolaj, naše zpravodajka, si vezme slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, všem kolegům za dnešní hlasování. Myslím, že to bylo jedno z nejdůležitějších hlasování eh, kvůli vytvoření nové etapy vztahu s Azerbajdžánem. E, pro mě je problémem je, kdo potřebuje Azerbajdžán. A odpovídám, EU potřebuje Azerbajdžán a Azerbajdžán potřebuje Evropskou unii. Je to tedy v zájmu obou stran, abychom našli cestu ke zmírnění situace. Když se podíváme na dobu před dvěma lety, tak e, existoval určitý zmrazený konflikt mezi EU a Azerbajdžánem ale já myslím, že nemá smysl hledat vyníka. Obě strany eh, svým způsobem za tom, na tom nesly vinu. Kavkaz a Azerbajdžán jsou důležité pro zahraniční politiku EU a já jsem velice ráda, že teď eh, začínáme znovu obnovovat důvěru mezi Evropskou unii a Azerbajdžánem. Před dvěma týdny jsem byla v Baku jakožto stála zpravodajka parlamentu. Měla jsem možnost hovořit s prezidentem Alijevem a byla jsem hodně odhodlána. Eh, ukázala se mu, že chceme tedy obnovit tu důvěru a eh, vzájemné vztahy. Strategické partnerství bude velice dobrým nástrojem pro obnovu vztahů a myslím, že současný vývoj, včetně situace lidských práv, je příznivý a můžeme tedy diskutovat s celou řadou partnerů v této oblasti. Pro mě není tak důležitá ekonomická situace. Myslím si, že to není motivace současného postoje Azerbajdžánu. Azerbajdžán je země, která e, vlastně čelí evropským hodnotám a je třeba o tom diskutovat právě z tohoto pohledu. Musíme diskutovat o hodnotách a já jsem tam zaznamenala velké odhodlání na straně některých politiků, občanské společnosti, obyčejných lidí, protože e, jsou nakloněni spolupráci s Evropskou unii a to já považuji za to nejdůležitější. Samozřejmě přítomnost vysoké představitelky Mogherini eh, si také vysloužila eh, respekt a ocenění ze strany azerbajdžánského vedení. Je v našem zájmu dále pokračovat, eh, abychom skutečně nastolili vztahy mezi EU a Azerbajdžánem. Děkuji. Děkuji pan McAllister, který je stínovým zpravodajem. Děkuji vám, pane předsedající. Vážení kolegové, asi se všichni shodneme na tom, že dialog a angažovanost by měly zůstat v jádru vztahů mezi EU a Azerbajdžánem. Také bych chtěl zdůraznit, že spolupráce by měla vycházet z evropských hodnot, jako je právní stát, demokracie a lidská práva. Chtěl bych zdůraznit čtyři body. Za prvé, jak už jsme slyšeli, vítáme rozhodnutí azerbajdžánských úřadů konečně propustit některé politické vězně 19. dubna. To bylo eh, znamení, že země chce plnit své mezinárodní povinnosti jakožto člen OSN, OBSE a Rady Evropy. Nicméně neměli bychom zapomínat na ty, kteří stále ještě ve vězení jsou a je neustále třeba zdůrazňovat potřebu posilovat právní stát a mm, práva občanské společnosti v Azerbajdžánu. Za druhé, EU a Azerbajdžán by nadále měli pracovat na energetickém partnerství tak, aby EU mm, vlastně nebyla závislá na jediném zdroji zemního plynu. Dále e, od 1. dubna e, Eh, byla čtyřdenní válka. To ukázalo vlastně, eh, jak křehké je příměří v Náhorním Karabachu. EU by tedy měla bedlivě naslouchat Azerbajdžáncům a také Arméncům a nadále podporovat snahy Minské skupiny. Kromě toho madridské zásady jako nepoužívání eh, vlastně násilí proti snahám o sebeurčení by, také mě, to by se také mělo dodržovat. A konečně EU musí eh, také aktualizovat své vztahy s Azerbajdžánem. Současná dohoda o partnerství a spolupráci je z roku 1991. Je to tedy právní rámec spíše pro bilaterální vztahy a jak zaznělo, je to zastaralé. Vítám, že máme nyní více komunikačních kanálů. Chtěl bych pochválit snahy předsedů Euronestu, paní Hautala a pana Dulici z Gruzie, kteří jeli do Baku tento rok, aby obnovili parlamentní spolupráci a aby tedy vrátili Azerbajdžán do Euronestu konečně chci přivítat 13. výbor pro spolupráci mezi EP a Azerbajdžánem, který bude konat v brzké době poprvé po čtyřech letech v Baku. Děkuji a nyní pan López, další zpravodaj. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, děkuji zástupci SVČ za vynikající prezentaci k situaci Azerbajdžánu. Eh, nám se tady jedná o takové rozmrznutí vzájemných vztahů. Azerbajdžán, eh, respektive jeho vztahy s EU, trpěly velkými problémy v posledních letech a já si myslím, že tady je třeba zdůraznit, že to není eh, vinou obou subjektů já bych řekl, že to je především vinou takové hysterické reakce Azerbajdžánu na kritiku, která zaznívala ze strany EU a také tohoto parlamentu formou důležitého usnesení, které jsme schválili a také e, mm, tohoto výboru. A reakce byla prostě nepřiměřená a zdá se, že dnes se objevuje reálný zájem, který my vnímáme pozitivně na tom, aby vztahy mezi Azerbajdžánem a EU eh, se obnovily a to by tedy mělo být doprovázeno určitými posuny kupředu, pokud jde o lidská práva a osvobození některých politických vězňů. Ale jak už tady dnes zaznělo, situace v Azerbajdžánu je ještě vzdálená pozitivní situaci. Stále je, ještě je vězněno mnoho politických vězňů, stále jsou problémy s právním státem, svobodou projevu, svobodou združování. Ty problémy jsou nadále závažné a proto my musíme nadále využívat eh, našich vztahů, kterým dáváme nový impuls k tomu, abychom vedli dialog a hovořili o těchto problémech, tak jako jsme to dělali i dosud s tou azerbajdžánskou vládou. Takže pro obě strany je to ve strategickém zájmu. Eh, já vím, že v EU máme takový problém se sebeoceněním v těchto diskusích, ale je třeba si uvědomit naši schopnost ovlivňovat situaci na světové scéně a Evropa má a měla by mít eh, také vliv na Azerbajdžán. Je jasné, že tady je také zájem regionální stability O tom eh, tady byla zmínka v souvislosti s konfliktem s Arménií. Je to důležité z hlediska mezikulturního dialogu. Tam Azerbajdžán také sehrává úlohu. Je tam otázka geostrategických zájmů v souvislosti s energetikou. Ano, především tady musíme spolupracovat, ale my jakožto globální aktér musíme využít svého vlivu. A já si myslím, že tento případ Azerbajdžánu umožňuje vysvětlit, jak my prostřednictvím určitého tlaku, a tento parlament k tomu přispěl, některé frakce něk, více, některé méně, tím, že jsme zablokovali některé programy a mm, za, vysvětlovali jsme náš postoj formou usnesení, tak to všechno mohlo ovlivnit vývoj v této zemi. Náš pohled je takový, že rozhodně ta situace ještě není vyřešena, ale dialog a spolupráce mezi oběma aktéry by měly uh, pomoci této zemi, protože, jak už zaznělo v původní prezentaci, tato země čelí ekonomickým problémům, které souvisí s poklesu cen surovin a to může interně vyvolat velkou politickou nestabilitu. Děkuji, pan Weigl. Děkuji vám, pane předsedající. Jsem rád, že dnes se hovoří o Azerbajdžánu. Je to velice důležitá země na křižovatce různých zájmů. A myslím si, že strategický význam Azerbajdžánu se ještě zvýší do budoucna. Potřebujeme Azerbajdžán také jako partnera, který nám může pomoci pochopit, co se děje v širším regionu a jak bychom měli reagovat ve správné chvíli a ne až eh, když se věci vymknou kontrole. Jsem rád, že konečně jsme dospěli ke konstruktivnímu dialogu s Azerbajdžánem. Neměl jsem dobrý pocit z takové, řekněme, tvrdosti eh, v těch našich vztazích, protože tvrdostí většinou nedosáhnete významných změn mm, v partnerských zemích. Pouze formou tolerantního dialogu můžeme eh, dospět do bodu, v němž jsme se nyní ocitli. Chtěl bych vyjádřit podporu komisi a Eh, také tomu, co říkala zpravodajka všem, kteří se podíleli na obnově dialogu EU a Azerbajdžán. Je to prozápadní, prodemokratická země a v různých situacích si jsme podle mého názoru nezacházeli s Azerbajdžánem dle stejných kritérií jako s jinými zeměmi, kde jsou určité problémy s lidskými právy, eh, s respektem eh, občanské společnosti, svobody sdělovacích prostředků. My jsme se rozhodli, že vůči Azerbajdžánu budeme tvrdší a možná Azerbajdžán samotný eh, tomu přispěl tím, že se snažil ukázat svou sílu, vlastně snažili se sponzorovat eh, řadu velkých akcí, ale to nakonec spíše poškodilo jejich eh, obrázek, než by ho vylepšilo. Chci říci, že je velice důležité, aby Evropská unie měla proaktivní úlohu v minské skupině v souvislosti s problémem Náhorního Karabachu. Náhorní Karabach je asymetrickým problémem. Je to země, jejíž území je okupováno a stále je okupováno. A pak máme zemi eh, okupanta a z nějakých důvodů s trochou představivosti víme, že okupující stát je z našeho hlediska jaksi favoritem a to je jeden z problémů, který ještě komplikuje tento konflikt. Já bych chtěla rozhodně využít příležitost a chtěla bych říci, že křeslo eh, Evropy v minské skupině stále má Francie a Evropská unie by se měla angažovat eh, a eh, vlastně vzít si zpět toto křeslo, protože by ho měla zaujímat EU jako taková, protože je to její odpovědnost. Tak vidím, že eh, pan předseda už začíná být nervózní, takže tímto skončím. Děkuji. Tak to bylo schválně, ale děkuji. Nyní paní Lochbiller. Děkuji vám, pane předsedající, děkuji také zástupci SVČ. Děkuji za úspěšné zlepšení situace některých politických vězňů. Je to pozoruhodné eh, Pomohli jste těm tady známým lidem, bylo by dobré tady pomáhat i méně známým aktivistům a doufám, že budete ve svém úsilí pokračovat. Je tady pří, případ Ilie Mahmatova, který eh, tedy eh, vyhrál svůj soud s azerbajčinskými eh, úřady u Evropského soudu pro lidská práva, takže musí být propuštěn. A vy jste říkal, že Rada Evropy bude uh, o tom neustále mluvit a já tedy bych se chtěla zeptat SVČ, jak intenzivně se budete tímto případem zabývat a když dovolíte, možná by to byla dobrá příležitost využít eh, nadcházející eh, sportovní akci. Je to velká cena Azerbajdžán Formule 1 17. a 18. června, kde by eh, se dal tlač na to, aby byl propuštěn ještě před touto akcí. Eh, požadují také organizace hájící lidská práva. A za druhé hovořil jste o novém zákoně eh, pro nevládní organizace a jejich financování. Je velice obtížné pro ně dostávat příspěvky od zahraničních dárců. Já si nejsem jistá, jak je tomu přesně s penězi, ale myslím si, že delegace EU má několik milionů, které nemůže vynaložit na občanskou společnost a vy jste říkal, že teď diskutujete o možném financování ad hoc, tak možná byste se o tom mohl zmínit více do detailů. Děkuji. Děkuji vám. Paní Gomeš. Děkuji. Myslím si, že eh, došlo k podstatnému pokroku, který můžeme přivítat. A vítám také úlohu, kterou v tom eh, sehrálo, eh, sehrála SVČ, paní Mogherini, pan Lambrinides a další, kteří se snažili o propuštění politických vězňů v Azerbajdžánu. To je skutečně velmi významné ale stále ještě mnoho dalších ve vězení zůstává, jak zdůraznil i zástupce komise, a nesmíme e, se vzdát snahy dostat je z vězení. Mám na mysli Mahmadová, Semar Asnava a další. To je důvod, proč jsem e, velkým váháním jsem hlasovala pro dnešní zprávu, protože myslím, že by nás to mohlo vést k mm, takové nové cestě, ale stále je třeba opravdu dosáhnout propuštění těchto lidí, kteří jsou ještě uvězněni. A i mnohem víc. Tady nejde jenom o jejich propuštění. Jde o to zajistit, že občanská společnost v Azerbajdžánu bude skutečně moci sehrávat tu úlohu, která jí náleží a že bude mož, schopná volat eh, politiky k odpovědnosti a že ta odpovědnost skutečně tam bude. A to je moje otázka na zástupce komise. Jak komise vnímá svou úlohu v tom, že by se mělo zajistit, že občanská společnost bude moci bojovat proti korupci, bude moci volat politiky k odpovědnosti. Jak jste říkal, Jde například eh, o stažení eh, toho zákazu přijímat dary eh, ze zahraničí, ale jsou to i další věci. Je to propuštění těch odvážných lidí, kteří jsou ve vězení, protože měli tu kuráž vlastně kritizovat a volat politiky k odpovědnosti. Je to dlouhodobá práce. Já nesouhlasím s tou vyhlídkou nebo s pohledem, že EU nese stejnou vinu jako Azerbajdžan, na rozdíl od kolegyně Nikolaj. A já klidně eh, kritizuji EU, když si to zaslouží, ale myslím si, že tohle není ten případ, protože EU samozřejmě neodpovídala za to, že ti lidé byli uvězněni. A také nesouhlasím s názorem kolegy Weigla, protože v tom smyslu, že jsme byli tvrdí. Ne, my jsme nebyli tvrdí, my jsme byli zásadoví a takový bychom měli být. Proto EU máme um, vlastně bezzásadové už jsou členské státy a také mnoho poslanců. Ano, já vím, ale právě proto jsme jednali tak, jak jsme měli, kdy jsme požadovali to, co jsme měli požadovat a samozřejmě, že se ta situace změnila a dosáhlo se výsledků, ale nestačí to. Já velice ráda poznám, řekněme, další rámec změn, ale nechci rozhodně upustit od toho tlaku. Musíme nadále tlačit na azerbajdžánskou vládu, aby takto bohatá společnost, eh, jakou může být, skutečně mohla využívat zdroje pro eh, všechny obyvatele a nejenom pro nějakou elitu eh, která vlastně za své skutky není odpovědná. Děkuji. A nyní pan Klučuk. Děkuji vám, pane předsedo. Jak už bylo řečeno, Azerbajdžán je významná země v mnoha ohledech. Ekonomie, diplomatika, eh, energe, energetika, digitální ekonomika eh, plus civilní letectví. Země se snaží implementovat energetické projekty se zeměmi, jako je Turecko a Gruzie. Například jaderná elektrárna v Mensamoru je problémem, protože jsou obavy z pašování obohaceného uranu z této jaderné elektrárny. A stále častěji se to objevuje v regionu tím, jak vlastně Azerbajdžán je větším eh, transitním koridorem pro energie. A já se ptám, jak EU spolupracuje s Azerbajdžánem a dalšími zeměmi při řešení této problematiky a při zajištění bezpečnosti. Eh, děkuji vám, pan Panzeri. Grazie, presidente. Devo dire che trovo Děkuji, pane předsedo. Já jsem dosti překvapený. Hovoříme tady o Azerbajdžánu, ale až po tom, co jsme hlasovali. Ne, to jsme snad měli prodiskutovat nejdřív a pak teprve hlasovat. Zdá se mi to eh, trošku podivné jako eh, modus operandi. Eh, nechci nějak tedy tady podkopávat klima spolupráce s touto zemí. Já se uvědomuji, politické reality je třeba být realističtí, zvláště v SVČ dochází k určitému vývoji, ale nemám úplnou důvěru v vedoucí představitele této země, kteří eh, vlastně už v minulosti ukázali, že jsou schopni obracet kabáty. Eh, tady prostě jde o určitou atmosféru a oni potom mají i jiné prostředky, jak utiskovat opozici. Takže nejsem úplně spokojený. A neměli bychom také zapomínat na početné problémy, které přetrvávají v této zemi v oblasti lidských práv, eh, politických vězňů, kteří stále ještě nebyli propuštěni a akceschopnosti vlastně eh, těch, kteří hájí lidská práva. Yeah tedy také třeba si vzpomenout na um, velkou cenu Formule 1, která se bude konat v Baku. A je tedy třeba být velice obezřetní a já žádám komisi, eh, aby vlastně začala hovořit o podmíněnosti pro prohloubení těchto politických i obchodních vztahů. Měli bychom zabránit eh, tomu, že to otevření eh, vlastně dá zapomenout na jiné problémy, které přetrvávají. Děkuji. Paní Fotiga, eh, děkuji, pane předsedo, i já děkuji za vyčerpávající briefing a blahopřeji paní Nikolaj k její zprávě v této věci zejména z hlediska k hlasování, eh, které proběhlo dříve teď odpoledne v našem výboru. Samozřejmě my Azerbajdžán potřebujeme. Stejně jako Azerbajdžán potřebuje nás, protože takovýchto zemí tohoto typu, kde je převážná většina obyvatel eh, muslimského vyznání, řekněme, že je to muslimská společnost a má zároveň sekulární stát, tak těch není mnoho. Takže e, s veškerou tou kritikou musíme kontrovat i ta pozitivní gesta ze strany e, azerbajžánské vlády. Teď je potřeba probrat ten omezený čas pro jaksi angažovanost zde nejen politický dialog, ale i otázky jako lidská práva. A zde je celá řada otázek, které musíme řešit nejenom co se týká regionální spolupráce a bezpečnosti. Myslím si, že také záležitosti vnitra a velice důležitá role této země na jihu Kavkazu včetně mimo jiné radikálů, kteří přicházejí do islámského státu. To je vše velice důležité. Zazněly zde, podobně jako třeba na zasedání výboru 7, některé body na toto téma a já si myslím, že bychom v těchto diskusích měli pokračovat. Děkuji vám. Děkuji. Jak vidíte, je zde celá řada otázek, které kolegové zmiňují. Poprosil bych pana Šojbla, aby se pokusil na ty otázky zareagovat. Takže prosím. Děkuji vám všem za komentáře, které eh, nastavili jaksi odlišné vidění věcí. Začnu paní Lochbiller. Děkuji za pozitivní hodnocení našich snah SVČ a Evropské komise. My jsme přesvědčeni, že toto všechno přispívá k zlepšování situace, zejména co se týká propouštění eh, celé té řady eh, aktivistů občanské společnosti a opozičních aktivistů. Náš záměr je v těchto snahách pokračovat, nejenom aby pan Mamadov byl propuštěn, ale doufejme, že i ostatní aktivisté občanské společnosti, kteří zatím azerbajdžánskou vládou nebyli propuštěni. My to budeme zmiňovat, ptáte se jak. Říkám, při každé příležitosti na schůzkách na nejvyšší úrovni i na střední úrovni a nepřestaneme, dokud tyto osoby nebudou, doufáme, co nejdříve propuštěny. Já osobně si nejsem moc jist, zda bychom měli tlačit na Formuli 1. Na to nemáme v podstatě vliv. Já si myslím, že nepotřebujeme zvláštní um, akci, při které bychom toto zmiňovali. Budeme to zmiňovat zkrátka při všech příležitostech, před zahájením vyjednávání, kdykoliv k tomu dojde. Co se týká nových zákonů o financování nevládních organizací, to jsme zmínili během návštěvy eh, Maje Harting. Eh, direktor Meredith eh, z DG Nier tam taky byl a zmínil to s ministrem Mamadialovem na schůzce, přičemž o tom tématu budeme dále mluvit, protože faktem je, že to omezilo naši finanční podporu pro celou řadu nevládních organizací. Podle informací, jaké máme, se jednalo až o 3 miliony euro, které nebylo možné vyplatit, a to za projekty související s občanskou společností vzhledem k této legislativě. A já doufám, že azerbajdžánské orgány najdou způsob, jak tuto legislativu Eh, pozměnit nebo jak najít způsob, aby naše podpora pro nevládní organizace byla usnadněna. Paní López a otázka, jak zajistíme, že občanská společnost bude dále bojovat s korupcí, bude propagovat právní stát a tak dále. No, eh, jakmile bude ta nová dohoda, tak tato bude přesně řešit, protože v ní se budou zmiňovat všechny otázky týkající se právního státu a zřízení solidní demokracie v Azerbajdžánu. Mohu vám rovněž říci, že úzce spolupracujeme s azerbajdžánskými členy Fora pro východní partnerství. Poskytujeme také finanční podporu v celé řadě oblastí, které se přesně týkají tohoto tématu. Jedna z priorit takzvaného jednotného rámce pro podporu je e, reforma sektoru justice v Azerbajdžánu, což je velice zásadní téma, na kterém společně s azerbajdžánskou stranou pracujeme. Rovněž jen tak mimochodem, Azerbajdžán e, opakovaně použil tzv. twinningový nástroj, což je, myslím, e, dobré znamení. Máme celkem 31 twinningových projektů s Azerbajdžánem od roku 2007, což je poměrně hodně. Projevuje se to i na úrovni spolupráce s Baku. Azerbajdžán je velice spokojen s naší pomocí na této frontě a my v té pomoci hodláme pokračovat. Pan Kjučuk, energetická bezpečnost, ten jižní plynový koridor, to je eh, jeden z nejdůležitějších, pokud vůbec ne nejdůležitější projekt Evropské unie se třetími státy. Jak asi víte, jakmile eh, se ten koridorový projekt spustí, doufáme, že se to stihne do ledna 2020, tak až 10 potřeb EU v oblasti plynu bude pokryto azerbajdžánským plynem. A pokud to není dost silná motivace, no tak eh, my jsme velice motivováni toto protlačit a příprava jednotlivých podprojektů pokračuje dobře zejména kolegové z DG Energy v komisi na tom pracují velice intenzivně. Mohu vám rovněž říci, že jak vysoká představitelka Mogherini, tak místo předseda Ševčovič, který má eh, na starosti energetické záležitosti, se účastnili poslední eh, schůze o Jižním koridoru. Byla to poradenská rada 29. února v Baku. A oba tam eh, mluvili Oba tam hráli aktivní roli, čehož si váží nejen azerbajdžánské orgány, ale také všechny ostatní strany, které, kterých se tento projekt týká. To jsou, myslím, ty nejdůležitější body. Takže No, e, zmíš, zmínil italský kolega politický realismus. E, samozřejmě my jsme realističtí z politického hlediska. Víme, že práce máme před sebou ještě hodně, ale na druhou stranu jsme přesvědčeni, že zejména výhled nové smlouvy, nové dohody, kdy můžeme dostat to, co nám je blízké eh, do textu, může být velice zásadním prvkem naší budoucí spolupráce s Azerbajdžánem, protože bychom mohli řešit veškerá témata týkající se právního státu, jeho ochrany a rozvoje řádného demokratického zřízení v Azerbajdžánu. Takže tak to vnímáme naši roli do budoucna. A samozřejmě budeme spolupracovat i s Evropským parlamentem. Je potřeba spolupracovat a sjednocovat naše stanoviska, protože když mluvíme jedním hlasem, tehdy jsme nejúspěšnější v zahraničních vztazích. Děkuji, pane kolego. Děkuji všem kolegům za účast na debatě. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání výměna názoru se výměna názoru, co se týká informování o práci pracovní skupiny na externí finanční nástroje. Slovo má pan Bütikofer. Děkuji, pane předsedo. Díky za příležitost informovat vás o práci, kterou provádíme v této pracovní skupině od jejího založení, a to s mandátem zajišťovat demokratický dohled a politické vstupy pro pět evropských nástrojů na financování vnější činnosti, které byly zřízeny příslušnými nařízeními v rámci běžného legislativního procesu a které vstoupily v platnost a v účinnost na začátku roku 2014. Mandát eh, této pracovní skupiny je celosvětový zeměpisně vzato a tematicky je také velice široký. A je vybaven celkem 32 miliardami euro na 7 let. Pracovní skupina se setkala v loňském roce desetkrát a Zpráva, kterou jsem vám všem písemně rozeslal, mi v podstatě umožní nečíst to teď, tím pádem vás nebudu moc dlouho zdržovat. Ale chtěl bych alespoň poděkovat zaměstnancům tohoto výboru za jejich podporu, kterou nám v pracovní skupině poskytli. Pracovní skupina se snažila a podařilo se jí pokaždé jaksi skomprimovat výsledky našich eh, schůzí do zprávy, kterou jsme předložili panu Brokovi, předsedovi tohoto výboru, který pak na základě těchto zpráv posílal dopisy místo předsedkyni Mogherini a nebo komisařům Mimicovi a Hánovi. a pak případně jsme obdrželi nějakou reakci z komise, ve které se nějak zohledňovala ta témata zmíněná pracovní skupinou. Takže to nebylo jenom takové dělání něčeho pro to, abychom to dělali, snažili jsme se také něčeho dosáhnout. Témata, která jsme řešili, eh, to byly prováděcí akty, horizontální politiky. Snažili jsme se také se určitým způsobem geograficky zaměřovat. Zaměřovali jsme se zejména na eh, strategii EU pro Irák a Sýrii, boj proti islámskému státu, na Tunisko, Izrael, Palestínu, Myanmar a Barmu. A ve zprávě jsme pak uvedli určité nálezy, které podle našeho názoru lze vyvodit e, z naší práce za loňský rok. A opět i na tomto místě je na místě poděkovat Evropské komisi a Evropské služby pro vnější činnost za velice užitečný způsob e, jakým s námi opakovaně komunikovali a jakým nám umožňovali vést hluboké diskuze. Jeden závěr jsem písemně neformuloval, ten vám tedy řeknu. Můj závěr je, že aktuální nastavení této pracovní skupiny nefunguje tak, jak má, nefunguje uspokojivě. Máte možnost udělat si takový obecný přehled, ale eh, pro mě je závěr to, že ten experiment, se kterým tento výbor souhlasil tím, že zřídil tuto pracovní skupinu, nebyl úplně úspěšný. Předtím, jak si vzpomínáte, jsme měli několik různých pracovních skupin, které se vždy zaměřovaly na jeden jediný finanční nástroj. A ty pracovní skupiny de facto vytvořili takové core groups svých členů, tři až pět lidí to bylo z různých politických frakcí, kteří se pak intenzivně zabývali konkrétními nástroji. Tato jedna pracovní skupina, která se má zaměřovat na všechny ty nástroje najednou, nebyla schopna tento úkol provádět takovým způsobem, který bych já mohl považovat za dostačující. A to zejména proto, kolik té práce bylo, jaká ta práce byla, jaká byla ta pracovní skupina, ale také kvůli tomu, že docházka na tu pracovní skupinu byla, řekněme, velice nízká. Kromě eh, delegovaného předsedy byli tři členové pracovní skupiny. Já jsem se účastnil všech schůzí, které jsem svolal, ale kromě mě tam, eh, pardon, ale eh, většina členů nebyla ani na polovině schůzí a to zkrátka nemůže fungovat. Je mi to líto, ale je to tak. Myslím si tedy, že náš výbor by měl vzít v potaz práci, jakou jsme odvedli. Nemyslím, že by byla bezvýznamná, myslím si, že jsme měli určitý dopad, ale nebylo, nebyl to efektivní způsob, jak řešit věci. Pakliže chceme parlamentní dohled, musíme se víc snažit. A to musí rozhodnout samozřejmě výbor, nikoli pracovní skupina. Děkuji vám. Děkuji vám. Vaše komentáře bereme na vědomí. Teď paní Lösing a pak paní Lochpíler, protože oni se také účastnili té pracovní skupiny, takže paní Lösing. Děkuji vám. Já se připojuji k mnohému tomu, co říkal pan Butikofr. Na začátek bych eh, ráda poděkovala jemu a také příslušným zaměstnancům sekretariátu za veškerou odvedenou práci a za přípravu schůzí pracovní skupiny. Jak jsme viděli, a to také v tom dokumentu, který pan Butikofr předložil, eh, vidíme, jak komplexní ta práce je obsahově vzato. Je to asi nástroj k přeskumu. A jako pan Butikofr si myslím, protože jsem se také účastnila tehdy pracovní skupiny pro nástroj stability a vím, jak eh, vypadala práce v tamtom diferencovaném kontextu. Podařilo se díky práci sekretariátu a vedení pana Butikofera učinit některé procesy transparentnějšími. Ale právě vzhledem k té komplexnosti celé věci musím říct, že v rámci té pracovní skupiny a té organizace jsme svého úkolu nedostali příliš dobře. Samozřejmě to i kdyby se účastnilo těch schůzí všech pět členů, a to každé schůze. I tak by to nestačilo. Protože i všech pět poslanců by mělo strašně široký záběr jsme jako předtím toho domění, a my jsme to říkali i během těch jednání u nástroje pro stabilitu, požadovali jsme to, že potřebujeme komplexní kontrolu těchto nástrojů Evropského parlamentu a potřebujeme spolurozhodování a konzultace. To je totiž náš demokratický úkol, podobně jako u rozpočtové kontroly nebo při e, tvorbě rozpočtu. Uvědomuji si, že to souvisí s, obrovskou množství, obrovským množstvím práce a kapacity, ale přesto vzhledem k situaci a vzhledem k tomu množství peněz, o jakém v těchto nástrojích hovoříme, Jsou to komplexní eh, oblasti nasazení peněz, kde se angažuje celá řada aktérů, mají různé kompetence. I v tomto prostředí dále považujeme plnou parlamentní kontrolu za naprosto nutnou. A v tomto kontextu ta kontrola bohužel není zajištěna. Děkuji. Paní Lockbiller? Ano, jen velmi stručně, nemusím moc to dávat eh, k zprávě pana Butikofra. Výbor DROJ mě přidělil do této pracovní skupiny zejména se zaměřením na nástroj pro demokracii a lidská práva. A když porovnám intenzitu, čas a participaci členů na této pracovní skupině s tím, co jsme dělali v minulém volebním období, kdy jsme měli separátní pracovní skupinu na monitorování tohoto nástroje, musím říct, že pakliže se chystají nějaké změny, preferovala bych, abychom se vrátili k tomu původnímu formátu. Protože ten nástroj pro lidská práva a demokracii potřebuje detailní monitorování, musí se zabíhat až do těch nejmenších podrobností. Tato pracovní skupina se zabývá všemi finančními nástroji a tak si nemůže takovou míru detailu dovolit. Takže ať už to bude předseda nebo rozšířené byro, myslím si, že byste se měli řídit um, co nejdříve těmito doporučeními. A když dovolíte, zmínila bych ještě jinou pracovní skupinu, a to EU OSN. Od začátku tohoto volebního období se tato pracovní skupina setkala jednou. A já si myslím, že by bylo na čase říci si, kdo tedy tomu předsedá a začít se, eh, se scházet, protože témat je celá řada, která si vyžadují debatu. A výsledky těchto debat se pak dostávají do usnesení fetu v souvislosti s OSN. Děkuji. Děkuji vám. Takže, kolegové, tím jsme uzavřeli tento bod, bereme na vědomí vaše komentáře, sdělíme to příslušným místům a pravděpodobně to budeme diskutovat na některém z příštích zasedání rozšířeného byra. A pak samozřejmě na výboru. Teď se tady dostáváme. Můžeme? Nebo ještě ne? K poslednímu bodu na pořadu jednání což je uvádění třetích států, jejichž příslušníci musí mít víza při překračování vnějších hranic a e, těch, jejichž příslušníci jsou vyňati z tohoto požadavku. Konkrétně hovoříme o případu Kosova. Pan Tökeš zastoupí paní Luňáček. Pano, pardon, pan Šoltes zastoupí paní Luňáček a pan Šoltes přijde za chviličku. Mezidobí vás chci informovat, že fotbal se hraje až od sedmi dnes večer. Takže no, přesně jak říkáte bez mikrofonu. Přesně jak říkáte.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 We have some colleagues here who have asked for the floor. And in the meantime... Uh... Tak. Než se eh, dostaví tedy náš náhradní zpravodaj, já požádal bych pana Adaxona. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že ve Švédsku, odkud pocházím, podpoříme, podporujeme to, že Evropská unie vždy musí být schopna poskytovat konkrétní případy, eh, konkrétní příklady přidané hodnoty, eh, tak eh, <clears throat> my nemáme příliš rádi abstraktní čísla a všeobecná prohlášení. Prostě Chceme vidět něco konkrétního, co ovlivňuje každodenní život občanů. Říkám to proto, že si myslím, že je to velmi důležité pro eh, Kosovce. Protože eh, všichni jejich sousedé na, Balko, na Balkáně eh, mohou již do Evropské unie bez víz a e, mohou vždycky od toho okamžiku, kdy jsou splněny podmínky. V případě Kosova nám toto poslouží jako důkaz toho, že Evropská unie to myslí vážně s budoucností Kosova. Pokud se týče e, úsilí e, o zaměstnanost v rámci Eh, smlouvy o přidružení. Eh, máme zde také příklady potřebných eh, těžkých opatření, ke kterým bylo třeba přistoupit, aby hm, také občané Kosova mohli mít výhody bezvizového styku. Za EPP vítáme monitorovací mechanismus, eh, který má být zaveden po umožnění bezvízového styku. Eh, tak to navrhuje eh, konečně i komise. A de facto spolu s tím je třeba zabránit nelegální migraci. Je třeba také, aby byla ratifikována smlouva o demarkaci hranice s Černou horou a aby pokračoval boj proti organizovanému zločinu a korupci. EPP opakovaně prohlašuje, že spoléhá na posudek komise a že podpoříme jejich návrh na zrušení víz, vízové povinnosti pro Kosovce. Děkuji vám. Nyní už tady máme pana Šoltéze, takže já ho prosím, aby si vzal slovo. Tak eh, především je třeba říci, eh, Ulrike tady eh, nemůže být. Já ji tady zastoupím. Pokud se týče liberalizace víz v Kosovu, tedy pro Kosovo, my vítáme dokument komise, který doporučuje bezvízový styk pro občany Kosova a také víme, jak je to důležité pro eh, samotné Kosovce. Přejeme si, aby eh, Eh, k tomu došlo co nejdříve, eh, včetně schválení příslušného nařízení. Liberalizace vízového režimu je mimo jiné způsobem, jak eh, podporovat interpersonální vztahy mezi občany Evropské unie a občany Kosova. Kosovo je dnes jediné zemí na západní Balkánu, která eh, dosud nemá bezvízový styk s EU. Situace vede eh, k určité ublíženosti mezi občany Kosova, kteří se takto považují za občany druhé třídy. My tedy vyzýváme všechny zodpovědné činitele, aby umožnili co nejrychleji eh, nejrychleji eh, tento bezvízový styk, což znamená také řádně eh, mm, na kosovské straně bojovat proti korupci a organizovanému zločinu. Také vyzýváme výbor LIBE v Evropském parlamentu, které, který je hlavním výborem, aby byla tato zpráva rozhodnutá již v prvním čtení. S tím, že bezvízový styk může vstoupit eh, v platnost v okamžiku splnění podmínek. Kosovo provedlo eh, reformy a pokrok od roku 2014 byl obrovský. Eh, v podstatě z těch požadavků splnilo dobrých 85%. Důležité je také zdůraznit, že každá země, které se týkalo třeba Kosovo, eh, Gruzie, Ukrajina a podobně, eh, je, je třeba, aby každá země byla posuzována podle svých vlastních výsledků, nikoli kolektivně. Děkuji vám. Není pan Pancery? tak eh, já musím říct, že já jsem měl možnost eh, eh, hovořit dnes s šéfem delegace EU pro Prštinu. Já myslím, že věci se ubírají správným směrem, což je reakce na úsilí o větší integraci Kosova. Eh, nicméně přetrvává řada problémů. Eh, máme zde mnoho požadavků, které ze strany Kosovský úřad dosud splněny nebyly. Je třeba eh, velice účinná reformní politika. Vizová liberalizace musí být vnímána také eh, v souladu s těmito požadavky. Děkuji vám, eh, pane Paškové, kolegové. Já vítám eh, ten duch, ve kterém hovořili mi přeřešníci, na podporu liberalizaci vízového režimu. Mám ovšem určité obavy, zdá se mi že postup komise poněkud uspěchaný. Ve zprávě o pokroku Kosova před eh, půl rokem jsme konstatovali, že Kosovo nesplnilo požadavky týkající ratifikace dohody s Černou horou a eh, Zjistili jsme, že není dostatečný pokrok v eh, oblasti boje proti korupci a organizovanému zločinu. Podobně ve Spojených státech vyšla zpráva, která Kosovo označuje za zemi, kde se pohybují radikálové islámského státu, eh, což komise nechce vidět. Takže nejsou splněny požadavky, které zavedla samotná komise. Je třeba říci, že mnozí militanti eh, pocházejí z Kosova a to také se projevilo v eh, migrační krizi, kdy například Rakousko a Německo odmítalo přijímat eh, uprchlíky z Kosova. Nicméně, vzhledem eh, k tomu, co konstatuje americká zpráva, opravdu eh, dosud eh, nejsou řádné výsledky. Je obava, hm, že je tedy v Kosovu až 500 islámských bojovníků a tady je na místě značná obezřetnost, poněvadž ta situace opravdu způsobuje obavy hm, já určitě podpořím eh, liberalizaci vízového režimu pro eh, Gruzii a Ukrajinu nikoli, však Kosovo, tady se zdržím. Děkuji a nyní se eh, tady mě žádám pana Piculu, který vede delegaci pro Kosovo. Evropská komise zahájila dialog s Kosovem o vízové liberalizaci už v roce 2012, v červnu téhož roku, byl eh, schválen plán vedoucí k eh, tomuto kroku. No a nyní komise navrhuje, aby vizová povinnost skutečně byla eh, zrušena, byla, byla, aby víza byla zrušena. A <clears throat> komise nyní doporučuje, aby k tomu došlo Eh, přičemž jsou zde ještě dvě podmínky. V den, kdy schválí komise tento návrh, musí být podepsána dohoda mezi Kosovem a Černohorou o průběhu hranice. A druhá věc je zlepšení v oblasti boje proti korupce a organizovanému zločinu. Bez ohledu na to, že mm, tyto podmínky nemusí být splněny, je to pořád eh, výrazný, výrazný pokrok oproti situaci před eh, několika lety. Je třeba říci, že komise eh, pardon, že Kosovo skutečně eh, učinilo velký pokrok a splnilo mnohé podmínky lépe než její sousedé. Doufám, že vše bude rozhodnuto na nejvyšší úrovni komise a domnívám se, že eh, obava z asilantů a eh, možná také nejednotné hlasování v radě tento proces nezastaví. V Kosovu přetrvávají určité výzvy a mm, nejsou řešeny dosti rychle. Nicméně mm, nemůžeme připustit, aby eh, celý tento proces eh, se zpomalil, poněvadž eh, skutečně eh, Kosovo je opravdu poslední, poslední evropský stát, jehož občané se nemohou volně pohybovat v Evropě. Děkuji. Paní Šujice, velmi stručně. Já podporuji slova pana Picoli který je také vedoucím naší delegace pro Bosnu, Hercegovinu a Kosovo. Nedávno jsme se účastnili návštěvy v Kosovu a předložili jsme o tom zprávu tomuto výboru. A skutečně vidíme dvě překážky pro eh, uvolnění reživého vízového režimu. A hovořili jsme o tom s našimi protějšky v kosovském parlamentu, ale také s představiteli jiných institucí státu. Jsme si vědomi také toho, že je s velkým problémem nespolupráce mezi opozicí a vládou. A De facto jediné, co obě strany spojuje, je cíl evropské integrace, což je svým způsobem pozitivní výhled. Je třeba vyřešit pohraniční otázku eh, s Černou horou a otázku srbských obcí na severu Kosova. Eh, víme, že jsou to velké výzvy a také, že tady máme trošku jiná měřítka Eh, která se neuplatňovala vůči jiným zemím, ale tady je skutečně třeba, aby si všichni uvědomili, že jinak to nejde, tak aby eh, skutečně eh, všichni se účastnili řešení kosovské otázky, tedy všichni, který se to týká. A nyní bychom dali slovo paní Gabriel, Gabriel Smith, která má za eh, starosti eh, vízovou politiku pro eh, mnoho zemí a mimo jiné také. Slovo. Máte slovo. Děkuji vám. Děkuji zejména zpravodajce za pozitivní stanovisko a podporu návrhu komise. My si samozřejmě uvědomujeme, že jsou zde dva nesplněné benchmarky a že není snadné, aby je Kosovo splnilo i hned. Doufáme, není, doufáme nicméně, že se podaří poměrně rychle eh, napravit vztahy mezi vládou a opozicí a pokud se týče boji proti eh, boji proti korupci a organizovanému zločinu, eh, tady vidíme pokrok, či skutečně zbývá splnit poslední dvě z 95 podmínek. A rádi bychom to dotáhli do konce. Děkuji vám. Děkuji, pan Kukan. Děkuji, pane předsedo. Eh, já se eh, omlouvám za pozdní příchod, možná, že bych chtěl eh, říci k tomu také něco. Hovořili jsme samozřejmě o Kosovu už dnes dopoledne. Určitě souhlasím s paní Šujco. Kosovci si velmi dlouhou dobu stěžovali, že jsou eh, izolovaným ostrovem západního Balkánu, že se cítí diskriminováni vůči ostatním v regionu. Mají sice pravdu, ale já bych chtěl říct si toto. Když eh, to, kdy budou mít liberalizovaný vízový režim, je plně v jejich rukou. Eh, jsou to problémy, které si musí vyřešit doma. Já plně podporuji liberalizaci vizového režimu v okamžiku, kdy budou vyřešeny všechny technické záležitosti. Kosovo velice dobře ví, co je třeba a já si myslím, že pak v tom okamžiku bude možné podpořit eh, udělení bezvizového styku. Děkuji. Děkuji kolegové. Chtěl bych připomenout, že termín pro podávání pozměňovacích návrhů je 21. červen v poledne. Hlasování v AFETu proběhne 7. července na mimořádném zasedání ve Štrasburku a hlasování v Libe 12. července. Naše příští zasedání se koná 27. června 2016. Já vám děkuji za účast.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 vůči Maďarsku, nikoli tedy Rakousko, Uhersko s někým